So, wir setzen... Tak, eh, Teď tedy budeme pokračovat s naší schůzí frakce. Prosím, abyste pozastavili veškeré hovory. Dass wir die nötige Aufmerksamkeit eh, a abyste eh, věnovali patřičnou pozornost nyní. Chtěla bych poukázat na to, že toto zasedání je živě vysíláno. Máme tu přítomno mnoho novinářů a já vítám nejprve velice srdečně pana Jean-Claude Junckera, který k nám přišel jakožto kandidát který bude usilovat příští týden ve Štrasburku o hlasy europoslanců na post předsedy Evropské komise. My jsme pana Junkera eh, pozvali, myslíme si, že to patří k demokratické kultuře a tradici eh, parlamentu i naší frakce. Před pěti lety s panem Barozem jsme udělali totež a byla to velice zajímavá diskuze. A e, nejprve bych chtěla velice stručně využít příležitosti ještě jednou představit pana Jongra naší frakci přestože jsem si jistá, že poměrně dobře e, víte, e, o koho jde a on také ví, na jaké frakci se nachází. Naše frakce v eurovolbách získala 52 eh, poslanců a na rozdíl od ostatních frakcí se považujeme za frakci konfederativní. To znamená, že politická eh, rodina eh, levice, která je tady zastoupena, akceptuje své vzájemné rozdíly a na základě zkušeností s Evropskou krátkou historií, vědí o tedy vzájemných vztazích mezi hnutími socialistickými, komunistickými a jinými levicoví a já mohu hrdě prohlásit, že e, touto formou jsme vlastně jedinou, jediným takovým levicovým projektem v Evropě, který pojímá veškerou různorodost levice. A proto jsem velice sama napjatá, s jakými otázkami budete e, dnes konfrontován. My jsme se dohodli na e, následující následujícím eh, režimu, už jsem to také krátce předesílala. Eh, máme tady zastoupeno 19 delegací 19. A ty delegace nezávisle na své velikosti budou mít stejné právo položit otázku. To znamená, že nejprve dostanete na 10 až 15 eh, minut možnost eh, představit nám, jak eh, vidíte práci budoucí komise, pokud budete zvolen a nás zejména zajímají potom otázky role Eh, jak bude změněna role komise, například eh, v otázkách trojky, eh, prosazování dosavadních drastických škrtů, co je potřeba dělat, aby Evropská unie se vrátila na cestu vzájemné solidarity, aby byla posílena a jak Jaký je váš názor eh, na to, že několik milionů eh, občanů se nedostavilo k evropským volbám, co je třeba z toho vyvodit, jak na to zareagovat, jak řešit eh, tuto jasnou kritiku současného stavu Evropské unie a konečně také, jaké učinit nápravy Uděláme to tak, že poté, co promluvíte na úvod, tak nejprve dostanou slovo řečníci z jednotlivých delegací, maximálně na pět minut. Prosím vás o e, pochopení. E, ještě jednou na vás apeluji, abyste dodrželi tento čas a po pěti řečnicích dám slovo opět vám, abyste mohl odpovědět. Souhlasíte s tím? Dobře. V tom případě můžeme rovnou začít a máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. S potěšením jsem reagoval na vaše pozvání do vaší politické skupiny QNGL. Vaše politická skupina eh, nemá příšnou tajemství pro mě, protože já jsem s velkým zájmem sledoval, ať už to bylo známo či méně známo, vaši práci i za eh, volební eh, kampaně. Takže vím, s jakými myšlenkami tedy byla vedena volební kampaně eh, pro politickou skupinu, která s ní schází v tomto eh, sále. Pan Melanchon už, už hovořil o tom, že neočekává, že to, že to půjde dobře, takže A já jsem se chtěla zmínit ještě o volebních výsledcích. O této zkušenosti Evropský parlament samozřejmě respektuje eh, tyto eh, výsledky eh, voleb a v příštích volbách tato, eh, tato demokracie, v ní spočívají přímé a všeobecné volby, eh, bude umožňovat, eh, aby Evropský parlament skutečně dal demokraticky, aby v něm zazněly demokratické hlasy. Nyní nám na srdci leží tedy občané v Evropě a, a, a růst Evropská unie, jak se říká, má eh, nedostatečné nebo nedobré politiky a eh, veřejné mínění. A národní státy to také někdy eh, zmiňují. Já bych rád určitým způsobem hovořil o tom, že evropští občané neúplně chápou, co se Evropské unie, unie děje, jak dochází k rozhodování a a nechápu dobře rozhodnutí, k nímž došlo a jak jsou tato rozhodnutí přijímána. Mezi těmi, kdo hlasovali, jsou i ti, kdo jsou rasisté, kteří nemají rádi někoho jiného, eh, kteří nemají rádi druhé, pro koho orientace sexuální nebo barva pleti nebo filozofický směr mohou být argumentem k odmítnutí. To je ta tvrdá e, extrémní pravice a tam velice obtížně se dá vést nějaká diskuze. E, to je skutečně Eh, skutečně eh, politová, politování hodní směr eh, populistické politiky. Mm. Neměli bychom se na to dívat zjednodušeně. Je zapotřebí vést diskuzi. Jsou tu ti, kteří z dobrých důvodů mají za to, že evropský projekt už neodpovídá jejich očekávání. A ta, o tom já bych chtěla hovořit eh, skutečně důkladně. A já bych vám nechtěl skrývat ten dojem, že i ti, kdo volili pro velké eh, politické skupiny, eh, nemohou být chápáni jako ti, kdo nemají vůbec žádné výhrady k evropskému projektu. Myslím, že skutečným problémem Evropy v Evropské unii jsou ty problémy, které se točí kolem růstu a zaměstnanosti. Růst v Evropě se zastavil a my potřebujeme posílit potenciál růstu v Evropě, kapacitu, e, znovu nastartování a posílení energie k růstu v Evropě. E, neměli bychom působit dojmem, že můžeme jen tak vytvořit eh, nějaká pracovní místa eh, v Bruselu, protože my můžeme jen eh, nastínit směry, kterým je zapotřebí se vydat, vytvořit předběžné podmínky, které je třeba uplatňovat k tomu, aby mohla vznikat pracovní místa. Já jsem se eh, tímto tématem zabýval již eh, dříve a nejsou snadné eh, způsoby řešení toho, jak zlepšit situaci na trhu práce. Vždycky se hovořilo o tom, zda, zda tedy budu hlasovat proti liberalizaci která není eh, ve prospěch lidí. Já si myslím, že je zapotřebí být eh, otevření vůči pracovnímu eh, trhu a neměla by se využívat Evropa k tomu, aby se poničilo to, co je dobré a to, co lidé očekávají a potřebují v různých evropských státech. Měli bychom také jasně říci, že nemůžeme vynakládat peníze, které nemáme. Doposud eh, členské eh, státy Eh, musí výst, vést především národní diskuzi a eh, je také zapotřebí o tom hovořit na evropské úrovni, co se týče ekonomických a měnových politik a eura, protože o tom už jste se také zmiňovali, zmiňovali jste se o trojce, eh, se nám hm, podařilo co vykonat. Nebylo to snadné, bylo zapotřebí zajistit pro eurozónu, že bude konzistentní a já jsem se o to snažil jako předseda eh, euroskupiny. A mohl jsem opustit tedy euroskupinu s tím, že se podařilo předejít vyloučení eh, Řecka, což, eh, čemuž jsem byl rád, že se nám podařilo udržet vnitřní soudržnost a mohli jsme e, pracovat jen s těmi nástroji, které jsme měli. Nebyly sice ideální, ale žádné jiné nebyly. E, v takto naléhavé situaci jsme tedy museli prostě sednout na letadlo a letět. Nebylo to snadné. Co se trojky týče, já jsem nebyl příliš rád tomu mechanismu eh, záchrany eh, a eh, Mezinárodní měnovému fondu. Nakonec bylo vysvětleno, že Evropská komise nevyjednává zvykově takto. Situace bylo začlenit tedy Mezinárodní měnový fond do tohoto způsobu řešení a ve Washingtonu bylo kritizováno, že by byly že by byla stejná opatření používána v eh, zemích, které se ocitají v různých eh, situacích. Bylo zapotřebí, abychom co možná nejdříve aplikovali eh, řešení a aby tato řešení byla adaptována problémům jednotlivých zemí. A já si myslím, že trojka si zaslouží Eh, si zaslouží, aby byla mm, uznána. Eh, hovoří se také o nedostatku demokracie. A dnes eh, Dnes se tedy hovoří o nedostatku demokracie v širším měřítku. Investice veřejné a soukromé v Evropské unii eh, bohužel se eh, snížily politiky růstu, eh, potřebují ještě paralelní politiku investic a já se právě tím letím zabývám, konkrétně s orgány, které mohou v, tom, v tom, této oblasti kompetentně působit a Evropská unie by měla posilovat nebo pomáhat znovu na, stav, na startování investic a napomáhat také spolufinancování. Evropská eh, banka se zabývá tokem úvěrů eh, pro malé a střední podniky. Já myslím, že jsme dosáhli ještě lepšího pokroku v rámci koordinace, fiskální koordinace, že je zapotřebí se tímto zabývat dál. Jedná se o e, to, e, že malé a střední podniky a podniky potřebují e, mít e, větší koordinaci v této oblasti fiskální. Máme tu tedy společné návrhy, které již předložila stávající komise zejména zejména kompetentní eh, komisaře. V sociální oblasti eh, jsme se také zabývali těmito tématy a já jsem vždy usiloval o to, abychom se zabývali sociálními otázkami. Musíme jednat tak, aby minimum, které je nutné, bylo zavedeno ve všech státech. A mám za to, že ti, kdo pracují, musí být schopni žít z plodu své práce. A tatáž práce si zaslouží, eh, tentýž eh, honorář to platí pro vysílání pracovníků. A pokud někdo přijede odinut, eh, tak si zaslouží stejných podmínek odměňování, jako kdyby pocházel z tohoto podniku. Je, já si nemyslím, že by náš sociální model v Evropské unii se eh, měl eh, se měl ubírat směrem eh, diferenciace v jednotlivých kontraktech. Potřebujeme na komisi takovýto širší Eh, to širší eh, postup a mm, je zapotřebí vyjednávat dále také eh, s odbory. Odbory, křesťanské odbory, protože ne všichni křesťané nejsou v odborech, to bych rád řekl. Je, a já jsem využíval doposud zkušenosti tedy se s těmito odbory, které, které se mnou jednali. Dochází k nebezpečné kombinaci sociálního dumpingu a dalších dumpingů. Je zapotřebí přijímat taková rozhodnutí na úrovni členských států i Evropské unie, která tomu budou bránit. My se chceme zabývat také imigrací, nejen ilegální, ale také legální imigrací protože tady jsou eh, významné rozdíly a také jsou tu významné rozdíly eh, v jednotlivých eh, právních systémech členských států v této oblasti. Chtěl bych se k tomu si také vyjádřit. My bychom měli mít ambici, že vytvoříme skutečně jednotný digitální trh v Evropě, který bude odpovídat potřebám vnitřního trhu, tak aby sociální normy nebyly podřízeny pravidlům eh, trhu, protože takováto podřízenost často vede k sociálně a společensky nepřijatelným eh, situacím. Eh, tak a nyní přizpůsob, tedy programy připůsobení eh, v některých zemích. Já myslím, že tady do určité míry trebovat eh, novou metodiku. Pokud chceme, aby došlo k tomu, eh, aby se také sociální dopady přesně snažili zjistit, přesně snažili předvídat ještě předtím, než Eh, budou nějaké ty programy přijaty. Pokud tedy vůbec eh, bude třeba přijímat nějaké programy, tak potřebujeme vždycky mít ještě plán B, prognózy hospodářského vývoje a také pracovního trhu. Poněvadž eh, stálo se nám často, že předpovědi mezinárodní prognózy se ne zcela naplnily, eh, poněvadž třeba také eh, hospodářský růst není vždy takový, jak eh, bychom si představovali a tomu je třeba ty prognozy a ta očekávání také přizpůsobit. Co se týče paktu stability, tak podobně jako jiní, minulý nebo předminulý týden eh, jsem také došel k závěru spolu s mnohými dalšími, že Prax Stability nepotřebuje výrazné změny. Máme stabilitní pakt takový, který nám dnes eh, umožňuje využívat eh, flexibility, která je v jednotlivých odvětvích a segmentech, aniž by se ohrozila stabilita financí v celé eurozóně. A já myslím, že ten pakt eh, stability, ten, to je číst prostě z ekonomického hlediska. A eh, to eh, de facto už je v, té, v tom návrhu reformy paktu stability z roku 2005, ale nebylo tomu příliš věnována pozornost. To je jaksi pár myšlenek, eh, které jsem tady chtěl předložit eh, k úvaze. Ale já myslím, že budou otázky, které eh, se budou zabývat podrobněji detaily. Nehovořil jsem o evropských hodnotách politice, o obrané politice. Chtěl jsem se soustředit v tomto expoze na ty priority, Eh, které se domnívám, že jsou nejdůležitější. Děkuji vám. Eh, děkuji, eh, děkuji. Ano, já vám také děkuji, pane Junkre. Také za to, že jste se soustředil pouze na několik málo bodů. Je jasné, že nemůžete tady v té krátké době představit celý program a určitě eh, to, co by nás zajímalo, co jste nezmínil, určitě bude zmíněno v otázkách. Tak a vzhledem k tomu, eh, že na času není mnoho, eh, pustíme se také do další debaty. My jsme dostali od tlumočníku nabídku mm, pokračovat do 13.15 nebo možná krátce přes tak aby se nám podařilo eh, zapracovat všechny otázky. Takže začínáme eh, Marino a prosím vždycky se stručně nejdříve představte, když, eh, než se zeptáte. Takže Marina. děkuji, jsem Maria z pluralitní levice. Pane Jokrem, bych vám chtěl říci, že vás nebudeme podporovat jako předsedu komise. My, pluralitní levice, jsme tady od toho, abychom bojovali proti vám, protože eh, mnozí kvůli vám trpí jen proto, abyste dále mohli inkasovat milionové zisky a kvůli tomu nadále trpí chudí. A ty opatření konzervativní spolu se socialisty a liberálními eh, to vedlo k tomu, že banky získaly miliony a miliony, ale ve Španělsku teď máme spoustu rodin, které mají prázdné talíře pro své děti, které končí na ulici, mladí, kteří nemají práci a e, často odcházejí do exilu do jiné země a nemají naději, e, a že ani na stará kolena by našli nějakou práci. A to je kapitalismus, který vy jakožto e, člen EPP představujete. Takže proto my s vámi nebudeme uzavírat žádné dohody, my budeme bojovat za práva. A mnozí občané chtějí od vás otázky, chtějí vás odpovědět na otázky, které vám nyní klademe. Vy podporujete eh, dohodu o volném obchodu se Spojenými státy a tím se pohřbívá bezpečnost potravin a budeme se, eh, staneme se takovou kolonií nadnárodních amerických společností. Jak stojíte, jak se stavíte eh, k daňovým oázám, jak se stavíte k Ceutě a Melile, eh, kde se budují ploty, aby byl zabráněno vstupu lidí, jak se stavíte k zabíjení civilistů v Gaze a dále tady ve Španělsku máme eh, problémy. Máme tady tucty pracujících, kteří jsou zavíráni jen proto, že stávkovali. Takto si představujete demokracii a strana, kterou podporujete ve Španělsku, eh, chtěla eh, také, by chtěla také zrušit právo na potrat, aby ženy nemohly rozhodovat svých tělech. Eh, ještě jednou děkuji, Marino. Ještě bych ještě jednou upozornila, že máte opravdu jenom dvě minuty. A eh, prosím vás, nesnažte se do jednoho příspěvku eh, dát úplně všechno. A možná také berte ohled na to, co už zaznělo. Takže Connie Ernst nejdříve. Děkuji, jsem Cornelia Ernst, jsem eh, zde za stranu Die Linke. Eh, když jste eh, hovořil takto, hodně znělo, jako, že pojedeme dál tak jako dosud. Trojku chcete demokratizovat, možná trošku změnit. Tomu je třeba také podpravit členský zemí, třeba Německo, které není zrovna nějak nadšené pro velké reformy. Toto eh, vede ke, ke dvěma otázkám. Eh, obliči Evropu odmítají, neúčastní se voleb a roste propast mezi chudými a bohatými. Otázka, co chcete reálně činit, abyste toto sociálně dilema eh, zhoršené také rezantní úspornou politikou, kterou jste podporoval, jak tedy tuto propast odstranit a jak může, můžeme opět oživit sociální Evropu, poněvadž to je také důležité, aby lidé podporovali Evropu. A za druhé, asi se nebudete divit, když tedy se podle toho, co říkají ministři vnitra, se mají zostřovat kontroly na vnějších hranicích EU, posílení Frontexu a tak dále. Mě by, se, mě by zajímalo, jak chcete realizovat humánní uprchlickou politiku, jak chcete těm tisícím zahynuvším na mořích a na e, vnějších hranicích EU, jak tomu tedy zabránit do budoucna Eh, poněvadž v posledních letech tady zaznívá požadavek na humánní eh, uprchlickou politiku, ale zatím toho moc nevidíme. Děkuji. Manolis Klézos. To je náš eh, nejstarší europoslanec. Jsem Manolis Glesos, jsem z delegace strany Syriza, která od, výrazně posílila, eh, mnohonásobila svoji přítomnost této frakci. Milý Jean-Claude Juncker, já osobně a také moje delegace bychom rádi věděli, zda víte, že komise eh, bývá často v Evropě stotožňována s Evropskou unii. Čili existují různé organizace, eh, které žádají, abychom mm, vystoupili z Evropské unie. Taková je ta identifikace Evropy a Evropské komise. A otázka je taková, tady skutečně existuje problém identity. Přela by si Evropská komise Evropu národů nebo Evropu peněz? Chcete, aby Suverenitu zde vykonával lid anebo monopoly? Chcete Evropu vykořišťovatelů nebo Evropa, Evropu vykořišťovaných, kteří žádají svá práva? Budete se tedy zastávat spravedlnosti, ano nebo ne? A co se týče problematiky Kypru, k tomu bych rád řekl toto je nepřijatelné, aby výsostné území EU setrvávalo eh, pod eh, eh, tureckou vojenskou okupací. Máme spojené národy, tady se, podpo, tady se podkopává mezinárodní právo, takže co s tím? A další otázka, vztah k Řecku změní se nebo ne? Ehm, stále eh, se na nás díváte jako na eh, velký evropský hotel, nebo dáte nám také možnosti rozvíjet si zemědělství a průmysl a prostě všechny možnosti, které máme. A k tomu patří samozřejmě také využití energetiky. Děkuji Manolisi. Nyní Denis eh, de Jong a poté Joao Ferreira. Děkuji, Gabi. A e, vítejte, pane Jean-Claude Junckere. Já mám dvě otázky na téma transparentnosti. Ta první e, se týká e, registru transparentnosti pro lobbysty. Pokud je mi známo, tak vy jste před zelenými prohlásil, že jste proto, aby existoval povinný takovýto rejstřík, což si myslím, že i moje frakce přivítá. Ale hodláte předložit nějaký návrh pro eh, zaměstnance evropských institucí a doporučit jim, aby nepřijímali lobbysty, kteří nejsou registrovaní, protože eh, jinak není možné hovořit o povinném registru. A druhá a poslední otázka o transparentnosti. V minulých letech jsme vedli eh, velice plodný dialog s místopředsedou Ševčovičem a já jsem byl předsedou expertní skupiny poslanců. Tyto expertní skupiny byly velice nevyvážené v minulosti, byli tam profesionální lobbysté e, najatí velkými firmami a ti tam převládali a také e, místo předseda Ševčovič to chtěl změnit. Ale e, jak víme od generálního tajemníka komise, tak je velice těžké tento proces řídit, protože generální ředitelství jsou velice nezávislá a moje otázka zní, eh, budete posilovat pozici generálního tajemníka vůči generálním ředitelstvím, aby parlament mohl vést eh, smysluplný dialog primárně s generálním tajemníkem a budete ochoten eh, čas od času, ne každý týden, ale možná několikrát ročně e, se scházet s tou skupinou poslanců stejného smýšlení, možná nějakou interskupinou, e, tak, aby byl zaručen úspěch v této velice důležité oblasti. Děkuji. Děkuji Denisi a nyní má slovo Joao. Děkuji, Gáby. E, pane Junkere, situace v mé zemi, v Portugalsku, není v žádném případě ojedinělá. Je to takový příklad. Už tři roky u nás intervenuje trojka, což vy podporujete. A země se nyní potýká s nejdelší ekonomickou recesí od druhé světové války. Máme eh, úroveň strukturního nezaměst... strukturní nezaměstnanosti, kterou jsme za časů demokracie nezažili. Úroveň imigrace a chudoby eh, a hladu jsou je velice velice vysoká, tak jak jsme to za demokracie nezažili. Musíme zapátrat v paměti až v dobách fašismu po podobné situaci v sociálních oblastech. E, e, pane Junkere, občané, pracující, nezaměstnaní, důchodci, mladí lidé, všichni z nich chtějí něco víc než jednotný digitální trh. E, usilují o něco víc než o možnost eh, hovořit přes mobilní telefony bez roamingových poplatků. Oni chtějí práci, chtějí mzdu, důchod a důstojný život. A já bych vás chtěl upozornit na dva body kdy, eh, ohledně situace v Portugalsku. Za prvé, ekonomika je zcela zdevastovaná a e, úrovně investic se vrátily na úroveň z 50. let a je poměrně jasné, že míra naší zadlužení je 132% HDP. Zase naposledy ve 20. letech existovala podobná situace. 11 milionů euro dluhu denně. Taková je situace v Portugalsku a přitom 90 milionů eur se platí na úrocích a to se eh, bude stále zvyšovat, pokud se nic nepodnikne. Takže eh, hodláte akceptovat fakt, že je zásadní, abychom eh, vyjednávali o státním dluhu zemí, jako je Portugalsko, abychom znovu otevřeli vyjednávání o jejich úrokových mírách, aby abychom zajistili, že úroveň splácení dluhu bude v souladu s ekonomickým stavem. Dále, uznáváte ve svém programu to, že je zapotřebí e, upravit status Spojeného království. E, prosím, abyste si vypnul telefon. E, A druhá otázka, kterou bych vám chtěl položit. Já umím udělat dvě věci najednou. Poslouchat a ještě psát, to všechno zvládám. Pardon? Oui. I portugalsky mě posloucháte? Já bych, bych byl rád, kdybyste si opět nasadil sluchátka. Já jsem vyrůstal v jižní průmyslové části Lucembursko a tam pracuji portugalské. Takže o Portugalsku vím hodně, já vím. Mě segunda pergunta je seguinte. Dobře tedy. Druhá otázka. Uznáváte ve svém programu, že je zásadní, abychom změnili status Spojeného království a e, naplnili tedy přání e, jeho obyvatel. A ta otázka, kterou vám chci položit, zní, jestliže nějaká země eurozóny dospěje k závěru, že je neudržitelné, aby v eurozóně zůstala a že potřebuje znovu obnovit svou měnovou a rozpočtovou suverenitu, tak byl byste připraven akceptovat tuto možnost, tedy možnost vyjednávání o výstupu z eurozóny v případě země, která dospěje k závěru, že to potřebuje, aby mohla bránit svou budoucnost a ekonomiku? Joao eh, a vážení kolegové, opravdu bychom se měli eh, omezit na jednu až dvě otázky v jednom příspěvku, jinak to nikdy nestihneme. A to byl opravdu dlouhý projev nyní. Chceme si také poslechnout odpovědi pana Junkra. Tak eh, teď vám Teď musím i vás požádat, pane Junkere, abyste se omezil na pět minut. Omlouvám se, ale jinak to nestihneme. To bylo celkem 15 otázek. A mám odpovídat pět minut, takže vidíme tu kvalitu meziinstitucionální demokratické diskuze. My nejsme eh, v televizi, v televizi jsme diskutovali a mohli jsme diskutovat o různých eh, věcech. Nyní diskutujeme tedy s poslanci. Možná by bylo zapotřebí to, abychom se zabývali do větších detailů touto diskuzí a aby tomu byla věnována patřičná eh, pozornost. Každá odpověď si ale zasluhuje, eh, nebo abych to řekl správně, každá otázka si zaslužuje patřičnou odpověď. Eh, tady eh, je to taky u vás eh, stejné jako všude. Prostě pokračujeme prostě dál. A nejde to jenom tak jednoduše, ani tam, ani v Evropě. A určitě se nic nevyřeší tím, že si budeme plakativně něco vyčítat. Prosím vás, musíme si uvědomovat, s kým hovoříme. Já jsem eh, se chtěl některý zeptat, eh, uvědomujete si, kdo jste vy, kdo jsem já, eh, jsem syn nějakého milionáře, který je spovykaný, nikdy nepracoval a vždycky jsem měl, dobře, tak to přece není. A nikdy nepřejmu to, aby někdo byl na jedné straně svatý a dobrý a na druhé aby byli špinaví kapitalisté jako já, protože takto se prostě postupovat nedá. A e, také opačně, pane, já se nemutím, nemusím nutit do e, respektu, a mohu to ukázat. Já jsem již poukázal na určité problémy, které byly zmíněny. Ano, já vím, že víceméně mm, všude v Evropě se trochu uh, Eh, směšuje do té jedné rovnice to, že Evropská unie je Evropská komise, Evropská komise je Evropská unie. Eh, Evropská unie je něco mnohem většího. Eh, to bychom měli velice zkreslený, zjednodušený pohled na Evropskou unii, kdybychom ji takto zjednodušovali. Za druhé, všechny noviny píšou o tom, že Evropská komise se rozhodla nebo přijala iniciativu, nebo že něco navrhla, že komise to či ono že eh, komise má sloužit eh, obecným zájmům Evropské unie a členským státům. Evropa má ale celou řadu různých aktérů, ať už to jsou eh, politici, odbory a další. To jsou to prostě různé instance, nejen Evropská komise. A nemělo by se tedy takto zjednodušovat, že Evropská komise rovná se Evropská unie. Každodenně Eh, sleduji situaci, situaci v Řecku a v Portugalsku. Mám mnoho přátel v obou těchto zemích. A v době, kdy jsem předsedal euroskupině, tak jsem třikrát denně telefonoval eh, lidem, kteří opravdu mohli eh, dosvědčit přímo z ulice, jak to vypadá v Portugalsku a jinde. Já to chci jenom trochu zjednodušit. Eh, nechci to ale příliš zjednodušovat. Chci prostě říci jen to, že jsem se snažil zjistit, jak tam situace vypadá a dá se říct, že jsem chtěl měřit puls nebo eh, situaci v té zemi, abych si toho byl vědom. Situace v dané zemi, ale nebyla mm, jaksi eh, způsobena Evropou, ale onou zemí, která nemůže uniknout se vlastní zodpovědnosti. To jsou věci, které se rozvíjely dlouho. Já jsem nebyl tím, kdo zakázal řeckým orgánům, aby více zdaňovali milionáře. A další Nebyl jsem tím, kdo v Řecku nebo v Portugalsku eh, říkal, že mají snížit minimální mzdy. Naopak, já jsem eh, byl proti těmto snižováním, eh, když jsem byl v euroskupině. A ti, kdo žádali, aby takováto politika byla aplikována, tak ty by potom v zemích, které jsou eh, chudé, jako v Řecku nebo v Portugalsku, tak ty by to potom měly řešit v národních parlamentech těchto států. Eh, a tato diskuze v Evropě je tedy poněkud eh, komplikovaná, jak je vidět. A je zapotřebí hlouběji uvažovat o jednotlivých tématech, abychom pochopili sociální situaci v některých členských státech. Co se týče uprchlíků, Především já jsem proto, abychom reagovali na tuto eh, situaci, eh, protože to jsou různé vnitrostátní předpisy eh, v členských státech. Je zapotřebí jaksi europeizovat, je zapotřebí europeizovat tuto, tato ustanovení, protože je mm, tu nedesledně problém s hájením evropských hranic, je zapotřebí chránit, a na druhé straně je zapotřebí reagovat na ten příliv eh, osob zvenčí. Evropa nedostatečně chrání eh, svá, své hranice v tomto ohledu. Eh, tak to je zapotřebí Frontex, který má 80 milionů rozpočtu, aby byl lépe vyzbrojen, lépe připraven na to, aby před aby předcházel nebo bránil takovéto nelegální a neřízené imigraci. Je skandální, že většina evropských zemí eh, snižuje eh, veřejnou podporu rozvoji. Snižuje tedy částky většina zemí, když hovoříme o solidaritě a o bohatství a o investování do chudých částí světa je to jen část evropských zemí, která skutečně reaguje na současné potřeby. A když my vedeme tak nízké procento eh, rozvojové pomoci, tak při, jak přijmeme potom tuto velice závažnou nespravedlnost, která vede ty, kdo už nevědí, z čeho mají žít ve své domovině, k tomu, aby eh, se nalodili na eh, plavidlo, které je má odvést někam do Itálie nebo do jiných členských států Evropské unie. Eh, kdyby Eh, kdyby měli jiné podmínky eh, ve své domovině, eh, třeba by to bylo jinak. Měli bychom tedy obrátit náš pohled, změnit ho na to, kam je zapotřebí věnovat finanční částky. Já bych byl tedy pro konzistentnější a důslednější pomoc rozvoji v chudých státech. Myslím, že státy severu Eh, Evropské unie eh, jsou, eh, jsou ještě by ještě měly být více nápomocný a solidární s těmi státy, které se nacházejí kolem Středomoří, kolem moře, kterému se říká Mare Nostrum, naše moře, tak, aby se vyřešila otázka azylu. Azylu je zapotřebí v případech, kdy to jde, kdy to umožňují národní vnitrostátní úpravy. 87% eh, eh, případů má osoba, která se obrátí eh, na, na patřičné orgány ohledně azylu, tak má možnost získat patřičné in, informace. Já samozřejmě jsem se jen tak nezmínil o e, Španělsku, ale například máme všechna práva, která se aplikují teritoriálně, tak jak jsou umožněny ve vnitrostátním právním řádu. Jako je právo na práci, je také právo na stávku. A e, v pracovním právu právo na stávku Eh, je takto chápano a já bych chtěl říct, že to je tedy otázka vnitrostátního práva a to tež se týká také práva na eh, potrat. Vždy záleží na vnitrostátním legislatorovi. Mm, ono se říká často, že Evropa se zabývá všem. Ano, ale eh, takovéto věci musí být upraveny ve vnitrostátním právu na základě všeobecného hlasování, které vybere legislátory. Otázka rejstříku transparentnosti. Ano, eh, tento rejstřík by měl být veřejný a měl by být povinný, ale pak jaká je kategorie těch, který se to týká? Eh, například, jak žádat od vysokých funkcionářů v Evropské unii, aby nepřijali člověka, který eh, se chce s vámi eh, sejít a není registrován v tomto eh, rejstříku lobbystů nebo transparentnosti. Musíme zvážit všechny tyto eh, možnosti, ale já bych chtěl říci, že veškeré zájmové skupiny a veškeré podniky, nadnárodní firmy, banky, lobistické podniky, pokud se chtějí setkat s komisařem, včetně předsedy komise, tak musí také vzdát účty z té schůzky, která se e, konala. A já bych byl rád, aby takovéto pravidlo platilo nejen pro komisi, ale aby to platilo, platilo také pro radu, e, tak aby zde byla skutečná maximální transparentnost. E, vznikne například expertní skupina v rámci komise. A Evropský parlament mohl také přispět prostřednictvím expertní skupiny. Takže eh, podle mne je zapotřebí, aby parlamentní experti chodili také na, na schůze, které se týkají těchto expertních témat, eh, protože eh, asistenti, pokud přijdou, tak nemají demokratickou legitimitu stejnou jako poslanci na těchto schůzkách. Vielen Dank. Děkuji. Teď přečtu eh, jména následujících pěti řečníků. abyste nebyli neklidní, kdy přijdete na řadu a tak dále. Takže teď bude Malin Björk, eh, Martina Anderson, Miloslav Ransdorf, eh, Barbara Spinelli a Pablo Iglesias. Bez mikrofonu předsedkyně. Já jsem eh, Malin Björk ze švédské levicové strany a chtěla bych říci, že souhlasím se svými eh, kolegy, kteří tu hovořili o politice trojky a eh, jejímu vlivu na růst nerovnosti v jednotlivých zemích i, i mezi zeměmi. Je to fakt, se kterým zcela souhlasíme, přestože jsme severská země. Já bych se ve své otázce eh, chtěla soustředit na eh, rovnost mezi pohlavími, protože eh, politici, politiky, politika trojky dopadá na ženy ještě těžší, ještě hůře. Máme tu situaci, kdy eh, každá třetí žena nad 50 let eh, je, byla někdy podrobena eh, fyzickému a sexuálnímu násilí. Myslím, že uvnitř našich hranic probíhá humanitární krize, takže mé otázky na vás budou velice přímé. Jak chcete zajistit tu rovnost mezi pohlavími ve své nové komisi? Dále, budete usilovat o rozvíjení strategie genderové rovnosti? v Evropské unii, jak chcete dosáhnout těchto cílů a zajistíte, aby e, nastala nějaká e, zákonodárná iniciativa pro boj proti násilí na, ženám, na ženách. Děkuji e, Malin i za to, že se vyjádřila stručně. Martina Anderson. Já jsem Martina Anderson z Irska ze strany Sinn Féin. My bychom s vámi chtěli probrat dvě zásadní otázky, pokud jde o Irsko. Jedna z nich se týká irského mírového procesu a druhá eh, se týká ekonomiky. Eh, to vyřídí eh, má kolegyně proběhl konflikt, kdy byla vytvořena vláda v severním Irsku a předseda Barroso pomohl s vytvořením Task Force, která pomohla vládě Sinn Féin jak si nabrat kurz směrem do Evropy. E, ten proces byl problematický a v současné době se potýká s mnoha vnitřními problémy, e, které tady zmiňovat nebudu, ale chtěla bych se zeptat, pokud budete zvolen, budete pokračovat s touto skupinou Task Force pro Severní Irsko? A e, za druhé, náš společný ministr zahraničí Mark Guinness bude v Bruselu 21. a 22. července. Pokud budete zvolen, setkáte se s ním, aby vás informoval o průběhu irského mírového procesu? Děkuji, Martino. Miloslav Ransdorf. Dobrý den, pane Junkere. Především je mi líto, že jste nehovořil eh, lucembursky, protože je to zábavné. Ne, eh, Já si vzpomínám, že jste předsedal Evropské unii, pracoval jste velmi důstojně. V té době já osobně musím říci, že jste také podporoval oslavu výročí nastupu lucemburské dynastie na český trůn. To bylo v roce 2010 a děkuji vám mnohokrát za eh, tuto věc. Já jsem se chtěl zeptat, a myslím, že je pro nás velmi zajímavé, zda byste nám mohl říci, jaká opatření můžete přijmout ze strany Evropské unie neboli Evropské komise, abyste zachránili a stabilizovali eurozónu. Protože zatím se odehrává měnová krize a je to pro nás všechno naléhavou otázkou. Děkuji. Eh, Děkuji, Miloslave. A nyní Barbara. Já bych se chtěla zeptat pana Junkera na několik věcí. Eh, tam jde ke skutečné diskontinuitě eh, s předchozí komisí. Za prvé, trojka. Vy uvádíte, že tento nástroj bude opuštěn a současně uvádíte, že zajist, že byla zajištěna tímto nástrojem eh, konzistentnost eurozóny. A já bych proto se chtěla zeptat, čím bude trojka nahrazena, vzhledem k tomu, že trojka není v pořádku, ale fungovala. Flexibilita, to je druhý bod. Která, flexibilita, která koriguje e, přísné úspory. Já si myslím, že to už je ve smlouvách, tyto prvky flexibility už ve smlouvách jsou. Skutečnou změnou by mohlo a mělo být to, co se týká silných investičních plánů. A já jsem se vás chtěl zeptat, zda souhlasíte s takovýmito plány ve chvíli, kdy komunitární prostředky by potřebovaly být eh, navýšeny. A e, to tež, co se ještě týká komisaře pro imigrace. Bude tu komisař pro imigraci a bude mít silné pravomoci. Takové pravomoci, které budou sjednocovat kompetence e, záležitostí vnitra a spravedlnosti. Aby to nebyl jen nějaký ministr vnitra, jako byla paní Malström, která uváděla, že nemáme dost peněz na to, abychom zachránili ty mrtvé ze Středomoří. Äh, Děkuji, eh, Barbara. A teď Pablo Iglesias. Eh, Pablo Iglesias strana Podemos Španělsko. Děkuji vám, pane Junkre, že jste mezi nás dnes zavítal. Domnívám se, že vaše přítomnost a ochota se s námi bavit, vzhledem k tomu, že eh, se eh, můžete těšit na podporu ze strany lidovců a socialistů a přesto přicházíte k nám, tak to je chválihodné. Eh, nicméně eh, my eh, určitě bychom si nepřáli, aby byli odměňováni z loději. Vy teď prostě máte vést Evropskou komisi a přitom jste stál v čele daňového ráje zvaného Lucembursko. Tak jste hovořil o sociálních otázkách, o e, také minimální mzdě, která e, nějakých e, obnáší něco málo 630-650 euro. No a ano, vy jste byl také v odborech, ale kdysi jste měl co si společného eh, s třeba eh, eh, německými podniky nebo německými zbrojaři, že jste také jim dával přednášky a tak dále. Ale důležité jsou ty daňové ráje. Kvůli unikům daní prostě musíme zavírat nemocnice a něco podobného. Takže to by skutečně chtělo sice tvrdou ruku, ale tvrdou ruku ne proti slabým, ale proti těm mocným. E, zajímalo mě, jestli Evropská komise bude iniciovat změny v národních legislativách tak, aby se e, tvrději postupovalo proti daňovým unikům. Dobře, děkuji. E, tolik otázka a nyní pan Juncker. Děkuji. Vous avez raison, monsieur. Máte pravdu, pane Iglesiasi, když hovoříte o, o tom, že v mojí zemi je, jsou nejvyšší rodinné příspěvky a nejvyšší minimální mzda v Evropě. A dále, a že a, e, a, e, máte určitě pravdu ohledně e, bohatství. A, k, v Lucembursku. Také jste se ještě nezmínil. že lucemburská eh, vráda eh, také boje proti tomu, aby jednala proti eh, těm, kdo jednali eh, jako v daňovém ráji a kteří se neřídili patřičně pravidly. Vy jste poznamenali, že jsem uvedl, že ohledně daní podniků se mohou se můžeme zabývat mnoha různými eh, tématy, eh, která mohou že můžeme a musíme mít určité pravidlo, e, že daně budou, budou využité správným způsobem a, a že někteří mají určité informace a jiní zase ne. Co se týče trestního práva, to je e, v ve vnitrostátní pravomoci, protože na evropské úrovni e, tak to neexistuje. A Eh, co se týče boje proti eh, daňovým podvodům, je eh, zapotřebí zajistit, aby trestní právo se tedy tímto způsobem stalo evropské, pokud máme bojovat na evropské úrovni. Pak je to otázka bezpečnosti. Já jsem hovořil velice zeširoka o bezpečnosti, o klimatu, o chudobě, a o problémech populace v Evropě i jinde. Toto všechno přispívá a může přispívat e, k otázce e, bezpečnosti a je zapotřebí hledat řešení. Je e, zapotřebí Eh, řešit tyto problémy a to buď jak prostřednictvím měkké síly, soft power, a může to vyžadovat i vojenskou sílu a eh, v prosinci se otázkou bezpečnosti zabývá eh, rada. Nevím, proč je nahrazena trojka, no, má být nahrazena demokratickým nástrojem, který bude účinnější a Myslím si, že by v ní vždy měla takovéto nové instituce nebo novém nástroji by měla mít eh, slovo Evropská komise. Um jako eh, křesťanský eh, demokrat samozřejmě hodně hovořím o ctnostech demokracie. Já jsem chtěl hovořit o demokratických ctnostech, takže trojka, potřebuje především mít demokratickou legitimitu, kterou posu tedy eh, neměla a je zapotřebí, aby to byl tedy v budoucnosti takový nástroj, který bude demokratický, ten, který je nahradí. Co se týče tohoto deficitu, nejlepším způsobem, jak eh, snížit tento problém, je vyřešit eh, Eh, tuto otázku veřejné eh, pomoci, veřejných prostředků. Všichni si myslí, že finanční stabilita se eh, plete, protože pokud má dojít k solidaritě mezi generacemi, tak potom ti dnešní mladí jsou ti, kdo mají zaplatit tu fakturu. Co se týče stabilizace eurozóny, ano, Jedná se o e, ostřežení e, dluhu mezi bankami, stabilizaci eura. Nejde o to, abychom hovořili špatně o těch, kteří mají problémy s tím, aby se e, vypořádali s potížemi. Je zapotřebí respektovat státy, tak jak plní své programy, programy, které tu jsou o to, aby jim pomohly. Eh, hovořilo se o euru, o politice uspůsobení v notlivých členských státech. Tato eh, diskuze je ovšem odlišná v jednotlivých členských státech a proto by bylo zapotřebí, když se hovoří o eurozóně, eh, vyhnout se tomu, co překáží v této diskuzi na úrovni také vlád a členských států. Všechny tyto otázky se točí kolem eh, rovnosti. Je tu otázka rovnost eh, žen, rovnost pohlaví. Já jsem apeloval na vlády, aby přednesli významný počet eh, kandidátek na komisařky. U nás za Evropskou komisi byla za posledních 15 let komisařkou komisařka tedy, byla to žena. A pokud tedy dojde k tomu, že bude o ženu méně teď, tak je zapotřebí, abychom respektovali významné normy. Ehm, političky jsou významné eh, ve veřejném eh, životě a ženy jsou důležité ve veřejném eh, životě. Ale musíme vzít na vědomí, že to je teď otázkou vlád, koho budou kandidovat. Je to na jejich rozhodnutí. Co se týče rovnosti eh, genderu, Evropa může jednat tak, že, že zvažujeme tedy nejen občanská práva, ale také práva rodiny a nepřijímáme eh, diskriminaci mezi jednotlivými orientacemi sexuálními. Evropa pokaždé, když se takovýto problém s diskriminací objeví, musí mu nějakým způsobem čelit. Boj proti domácímu násilí, to je skutečně závažný problém. Ale tady nemá Evropská unie konkrétní kompetenci. Snažíme se nicméně dosáhnout toho, že vnitrostátní legislátoři přijmou ustanovení, eh, která Eh, budou eh, odsuzovat eh, tuto věc a je zapotřebí v tomto smyslu, abychom podporovali debatu ve státech. Já tady už tady budu končit, protože už si nepamatuju další otázky. Ano, říká předsedkyně, vždycky od vás potřebuju nějaké znamení, že už končíte, abych vám neskvákala do řeči. Takže ma, mám poznávat podle toho, že klesáte hlasem. Dobře. Tak, teď dám slovo Žandliku Melanchonovi, e, potom dostane slovo Neoklis. E, Gabi, mohla bych ještě upozornit na tu odpověď k mírovému irskému procesu? Ano, e, je to pravda. Martina Anderson mě tu právě upozornila, že se ptala na irský mírový proces a zejména pokračování té task force. Ano, to byly dvě otázky, já jsem zapomněl na tu první. A ta druhá se tedy e, týkala e, pokračování té e, task force. A já nemám čas 21. července, abych se setkal s tím kolegou, o kterém jste hovořila, protože nebudu v Bruselu. On je to mimochodem belgický státní svátek. Yeah. Okay. Um, Ještě něco? Ne, dobře. Takže teď Jean-Luc Melanchon, eh, po něm eh, Neoklis, dále Maria Kilonen, Anja Hazenkamp a Jozu Juaristi. Eh, monsieur Juncker. Pane Junkere, především bych vás chtěl ujistit, že ten eh, škaredý osud, který jsem vám předpovídal, se netýkal vás osobně, ale té funkci a eh, politické straně, kterou reprezentuje, vy máte veliké zásluhy. Jsem eh, před nás přestoupit vaše jméno, nicméně představuje to, eh, co eh, je chápáno jako veřejná eh, služba bankám a, a v současné době tedy vaše strana má většinu A my hovoříme o tom, co nás eh, odděluje. Vy jste hovořil o svém sociálním eh, původu a já jsem si nikdy nemyslel, že by eh, sociální původ mohla nějak ovlivň, mohl nějak ovlivňovat inteligenci člověka. My jsme se ptali na potrat a vy hovoříte o rodinném právě. My jsme se ptali na imigraci, vy odpovídáte Frontex. Dohody, které má Evropská unie s jinými státy, determinují určitým způsobem situaci. A máme veliký zájem tedy s vámi sledovat tuto diskuzi, protože e, je to velice důležité. Především transatlantický trh, to má obrovský rozměr a vy se v tomto angažujete. A tedy nejde jen o demokracii, jde o to, kdo e, rozhoduje, jde, o to, aby lidé byli konsultováni ohledně této e, smlouvy, která má být podepsána a schválena. Bude to Evropský parlament nebo národní parlamenty, které budou nějakým způsobem začlenit tyto diskuze? Eh, protože pak je to samozřejmě otázka obecného referenda. A bylo umožněno, eh, abychom viděli, jak to vypadá ve Spojených státech. Eh, Spojené státy špehují nejen instituce v Evropské unii, ale i občany. Pokud budete předseda komise, budete, budete umožňovat, aby takovéto osoby eh, svobodně eh, se pohybovaly po EU. Už se hovořilo o daňových eh, únicích. To je jeden z velkých problémů v Evropské unii a týká se to konkrétně tedy vás, který pocházíte z Lucemburska, to vám samozřejmě nebrání v tom, že v roce 2013, v tom, že eh, vaše země byla klasifikována jako daňový ráj a ehm, mnozí, kdo ehm, eh, neplatí daně, se uchylují do daňových rájů. Tam, eh, a tam, kde by měli platit daně, je neplatí. A neberte tedy osobně tuto věc, prostě pocházíte z této země. A jedná se o průmysl krádeže v podstatě. Uh, Eh, hovořil jste o eh, partnerech Evropy, eh, je také Rusko partnerem Evropy, je, je součástí tohoto velkého prostoru. Evropský parlament hovořil také o ukrajinské vládě a je tedy možné, aby se to hovořil příklad o eh, Americe, eh, pokud eh, se umožňuje, aby se v Ruském parlamentu hovořilo tak o situaci na Ukrajině a, a v Rusku. Ehm, vy jste zde samozřejmě před námi mm, sedíte před opozicí a tak bych vám chtěl říci, že dluh nebude splacen a vy to dobře víte, vy jste Eh, to, vy to dobře víte, že eh, většina zemí není schopna zaplatit svůj eh, dluh, jako Argentina nemohla zaplatit svůj dluh. Předseda komise má svou autoritu a to znamená to, že si je zapotřebí hovořit o statusu Evropské centrální banky a lidé trpěli. Je zapotřebí, aby nedošlo k nějaké dezorganizaci a ještě k horší situaci. Oh, merci Jean-Luc. Děkuji, Žanluku. Neoklis Silikiotis. Neoklis. Eh, <clears throat> Jmenuji Neoklis Silikiotis από eh, την Κύπρο. Děkuji. Já jsem Neoklis Silikiotis z Kypru. Pane Junckere, vy jste kandidát Evropské lidové strany a podle mého názoru je tato strana hlavním strojcem neoliberální politiky, tedy velice silné politiky e, úspor, které, která nyní vládne v Evropě. Byl jste předseda euroskupiny, která tuto politiku přivítala a to vedlo ke trojce, která zničila společen, společnost na jihu a uvrhla ji do chudoby. A odpověď Evropské komise na to byla, že potřebujeme Mezinárodní měnový fond, protože ten disponuje patřičnými technologickými znalostmi. A já si myslím, že to už jsme zažili před několika desetiletími. Země, zejména na jihu Evropy, museli provést úspornou politiku, která zdevastovala celou společnost. A e, e, já už jsem, já vám položím otázku, která už zazněla, ale vy jste na ní neodpověděl. A tedy, co budete od teď dělat dál? E, Hovořil jste o budoucnosti trojky sice, ale podle mého názoru EPP eh, e eh, provozovala velice ničivou neoliberální politiku. A co uděláte vy eh, jako předseda komise, abyste, tedy pokud jde o účast Mezinárodního měnového fondu? A za druhé problematika Kypru. Co budete dělat v této oblasti? Co budete dělat v té souvislosti, že, a, že Turecko jakožto kandidát na vstup do Evropské unie neplní své závazky v otázce Kypru? Komise opakovaně prohlašuje, že ten postup, tedy ty přímé rozhovory budou podporovány a co to přinese v praxi? V praxi jak budou podporovány tak, abychom dospěli k pozitivním výsledkům a aby to tedy prospělo naší zemi? A nakonec bych od vás eh, velice rád věděl, eh, jestli podpoříte akce v Evropské unii, eh, které by přispěly k tomu, aby obě komunity této země se mohly nějak setkávat například v nějakém permanentním orgánu na ostrově, aby byla posílena schopnost vyjednávání. Děkuji, eh, Maria Kulonen. Arvoisa puheenjohtaja, olen Merja Suomesta. Děkuji, eh, paní předsedkyně, já jsem Merja, já jsem z Finska, děkuji vám, že jste sem přišel, pane Junkere. Eh, Lidé jsou eh, zklamaní z toho, jakým způsobem se rozhoduje v Evropě a jak je eh, slabá naše demokracie. A to jsme viděli v těch volbách, protože se hlasovalo především pro extrémní pravici. Jakým způsobem hodláte podporovat demokracii, mír a toleranci v Evropě? Danke, Meria. Děkuji, Merio. Teď má slovo Anja Házenkamp. Ja, dank u wel. Mijn naam is uh, Anja Hazenkamp. Ik ben van de Partij voor... Děkuji, eh, já jsem Anja Hazenkamp ze strany ochránců zvířat eh, v Nizozemí. Uh, to je strana, eh, která nehledí pouze na krátkodobé ekonomické zisky lidí, ale věnuje se také eh, ochraně práv zvířat a eh, životnímu prostředí obecně. Mě by zajímaly, pane Junkre, vaše názory na životní podmínky zmířat v Evropské unii, protože už mnoho let čekáme na nějaký rámec, legislativní rámec v oblasti zvířat. Jakožto předseda komise, hodláte zajistit, že tento návrh bude zaslán parlamentu co nejdříve? A za druhé, stále ještě eh, existuje mnoho anomálií v mezinárodní přepravě zvířat. Někdy jsou ta zvířata namačkána do eh, vozidel a potom eh, se převážejí po celé Evropě v takovýchto podmínkách ve velice tedy tristních podmínkách. Můžeme očekávat nějaké zlepšení ve vašem eh, nadcházejícím období a konečně k Lisabonské smlouvě. Ta je důležitá pro životní podmínky zvířat, tato dimenze je obsažena ve všech oblastech, nicméně smlouva umožňuje výjimky, pokud jde o kulturní tradice. A to jsou kruté praktiky, jako jsou býčí zápasy ve Španělsku a Portugalsku. Právě tak vybíjení tažných ptáků na Kypru, v Maltě nebo také nebo také zabíjení psů ve Španělsku velice krutým způsobem. A tyto odchylky by neměly nadále přetrvávat. Můžeme očekávat, že tyto kruté praktiky budou ukončeny v následujících pěti letech. A konečně, domnívám se, že dotace do zemědělství by měly být zrušeny. Souhlasíte se mnou? Děkuji. A ještě mám eh, jako posledního řečníka v tomto kole, eh, mám Jozua, ale eh, navrhuji, aby vystoupili ještě dva další řečníci z dalších delegací, abychom to takto rozšířili, aby opravdu všichni ze, a každá delegace měla možnost se vyjádřit. Takže teď Jozu, potom Luke Flanagan a potom Marisa Matias. Jozu, bitte. Danke, Gabi. Buenos días. Děkuji, Gabi. Dobrý den, pane Junkre. Já zastupuji baskickou delegaci a mám dvě otázky. Sociál, společenská většina Basku podporuje mírový proces naší zemi, ale španělský stát také musí poskročit vpřed, což se momentálně neděje. Čili otázka, jako předseda komise budete podporovat většinové mínění Basků a podporovat tento mírový proces. Druhá otázka. Tým šéf komisaře Baroza byl velice vstřícný vůči španělskému referendu, třeba vůči skotskému referendu eventuálně eh, vstup do Evropské unie pro nové státy, pokud tedy eh, vzniknou. Jak se tedy díváte na právo na sebe určení Basků a Skotů? Děkuji. Nyní Luk. Děkuji za tuto příležitost. Především bych chtěl říci, že eh, byste možná chtěl Eh, přestat směšovat EU a Evropu. Já jsem hrdý na Evropu, ale nenávidím EU. V době, kdy tedy šlo 47% eh, všech těch peněz, eh, které jste dali za záchrany bank, v podstatě do rukou 1% obyvatelstva, tak to je špatně. My chceme zpátky tyto peníze a chtěli bychom skutečně eh, zpětně dostat zpátky ty peníze. My jsme tam dali 1,273 eh, eh, miliard. 29. června 2012 náš premiér řekl, hovořil o té retrospektivní rekapsulizaci evropských bank. Potom 23. Eh, října eh, bylo řečeno, že eh, Irsko je zvláštní případ a také to uznala paní Angela Merklová. V roce 2013, začátkem února, náš ministr financí řekl, že Německo a Francie se nám dívá na záda. Proč? Protože nám do nich chtějí vrazit nůž? a potom v roce 2014 řekl, že e, vy víte, co my reprezentujeme, ale co představujete vy. Vy jste o Irsku řekl, že v tom mechanismu musí být určitá retroaktivita, jinak to ztratí větší část svého smyslu ale zdá se, že to byla pouze eh, taková nějaká, takový nějaký slogan, eh, když jste byl špicen kandidátem, protože od voleb nám teďka eh, je neustále opakováno, že žádné peníze zpátky nedostaneme. Takže my už vlastně jsme měli tři kandidáty a nyní jsme volili vás jako komisaře a jsme neustále obelháváni. Proč tedy EU prostředním ECB e, se nám e, snaží odepřít ty peníze, obrovské miliardy, které byly nasypány do e, bank, Není to už dost utrpení Irska pro Evropu? My bychom měli být společenstvím a společenství Eh, se to, to nepatří společenství, aby nechávalo vyhladovět lidi a sypalo peníze do bank. Co s tím chcete udělat? Danke, Luke. Und, uh... Děkuji, Luke. A nyní ještě Marisa Matiáš. Děkuji. Marisa Matiáš z Portugalska. Pane Junkre, my se známe Známe se ze slyšení v měnovém výboru a vy znáte můj vztah k trojce, k úsporné politice a tak dále a proto mám zde několik konkrétních otázek. Za prvé, byl jste ministerským předsedou jedné z těch zemí, kde eh, se odehrává snad nejvíce finančních spekulací v Evropě a Eh, také ovšem eh, jste kritizoval úspornou politiku tak trošku. Čili eh, kdo teď bude předsedou komise z těchto dvou rozdílných osobností? Dále, vy jste neodpověděl na otázku restrukturalizace dluhu. Je konsensus na jihu Evropy, že je třeba restrukturalizovat Eh, dluhy. Byla to bankovní krize, nyní je to státní krize a eh, začíná to být krizí národů, které za to krizi nemohly. Čili mě by zajímalo, eh, jak se k tomu stavíte. A třetí rychlá otázka, to je otázka rozpočtová. Co chcete dělat vůči zemím, které nebyly schopny dodržet rozpočtová pravidla? To prostě není schopen nikdo. Takže co jakožto předseda komise eh, budete podnikat? Takže půjdete proti zemím nebo proti těmto pravidlům? Abyste hovořil také o imigraci legální a ilegální, to bude jistě dlouhá debata, ale my tady máme prostor Evropské unie, eh, který jehož hranice jsou narušovány. Máme tady problémy s ilegální imigrací. A já si vzpomínám, že eh, z Lucemburska byli vyhošťováni občané Portugalska, kteří eh, tam strávili poslední 23 a 20 let a já si myslím, že to nejde. Ano, měli bychom být flexibilní, pokud se týče eh, práce, té trhu práce, ale nemůžeme být tak eh, flexibilní, pokud se týče eh, vyhošťování občanů. Tak a ještě než dám slovo panu Junkrovi, eh, tak my jsme teď de facto nechali promluvit celé spektrum naší delegace. Já tady mám ještě zapsaných možná deset dalších dotazů od jednotlivců a já myslím, že e, my tedy dáme příležitost panu Junkrovi, aby zodpověděl na poslední otázky, zejména e, ty, které se týkají e, struktury dluhu, politiky zaměřené proti státním a bankovním dluhům. A pak ještě tedy bychom se měli pustit do otázky migrace. Jak já jsem to slyšela, tak zejména toto je tématika, která je značně otevřená a není dosud celá jasné, eh, jak je možné přistupovat eh, k imigrační politice jinak, abychom tedy měli legální přistěhovaleckou a azylovou politiku a aby se režim používaný v Evropské unii zlepšil a změnil. A abychom tady nejenom prostě přesouvaly ty, ty zátěže a podobně. Čili eh, teď bychom se měli vejít ještě do deseti minut, protože pak už opravdu eh, tlumočníci, kteří už mimořádně eh, přesluhují oproti pravidlům, musí jít. Paní předsedající, u mě je to stejné jako u tlumočníků. My, bychom, my jsme měli být toho přes čtvrt hodinou, ale nepodařilo se. No, takže eh, já, pokud bych si měl pro sebe tady eh, nárokovat eh, pravidla, tak už bych mohl mluvit jenom pět minut. Já bych se chtěla vrátit k určitým otázkám, které byly položeny, a především ohledně smlouvy obchodní nebo obchodní dohody se Spojenými státy. To mne skutečně zajímá, znepokoje toto téma. Je zapotřebí, abychom měli jasno. Evropa se nemůže vzdát určitých principů, nemůže je vyměnit eh, za něco, ať už je to otázka hygieny, eh, právo na práci, ochrany údajů. To všechno jsou věci, které eh, jsou otázkou, která je velice důležitá. Není ohledně ochrany údajů je zapotřebí že vědět, že při vyjednávání se Spojenými státy toto skutečně nebude téma, které bude na stole ti, kdo obchodují v Evropě nebo chtějí obchodovat v Evropě, ať už je to podnik nebo kdokoliv jiný, musí se řídit pravidly, které platí, která platí eh, v Evropské unii. Není eh, zapotřebí a nemělo by se uspěchat tato vyjednávání. Je zapotřebí uvažovat o krocích, která přijmeme. Lucemburg není na, Lucembursko není na žádném seznamu žádného uh, orgánu. To, co bylo, uh, to, co byl jako problém v Lucembursku, uh, tak uh, to je ta otázka černého seznamu. A nyní, co se týče Ruska. Já částečně sdílím analýzu těch, kdo hovořili o e, ukrajinských rodinách, ale musíme přijmout e, jasné e, důkazy. Rusko zůstává zůstává partnerem Evropské unie a Rusko je velkým národem, velkým evropským státem. Někteří předsedové vlády, kteří se vyjadřovali eh, na posledním zasedání, že pro ně nemohou hlasovat, tak já opravdu musím odmítnout toto. Je zapotřebí vědět, že Rusko pro nás je strategickým partnerem a my otevřeně musíme s ním hovořit o našich základních hodnotách a eh, říci, že eh, dochází k potlačování základních hodnot a musíme si to všeho být přivědomit vědomě. vědomí. Co se týče Kypru, jedná se o proces, který je veden v rámci Spojených národů. To není mm, proces, který by ležel na Evropské unii, protože je to problém, který tedy je v rukou eh, OSN, jak vyřešit tento problém. Komise Může se v určitých pracích tomuto věnovat, ale nemá v tom eh, velkou eh, viditelnost. A budeme se s eh, přáteli z Kypru snažit posílit přítomnost Evropské unie ve vyjednavacích strukturách, tak aby se věci zjednodušily. Ohledně práv zvířat. Ano, já patřím k těm, kdo mají za to, že všechny evropské státy by měly mít zákon o blahu zvířat, protože zvířata nejsou předměty, ale jsou to subjekty, eh, jim jsou vyhrazená určitá práva. A eh, je, jsou to určité konvence, eh, které se zabývají přepravou zvířat a, a blahem zvířat. Souhlasím s tím, eh, že, jak jste říkala, eh, s tím, abyste věděla, s kým máte co dočinění, tak já mám bezprostřední eh, zájem v této věci, protože nemám sice žádné akcie nebo něco takového, ale byl jsem právním Eh, poradcem právě eh, Mezinárodní ligy na ochranu zvířat, takže ano, paní se mě ptá na eh, práva zvířat. Vy jste řekl, že jste právní, byl právní poradce. Další komentář na mikrofon. Ano, ale měl jsem tu volbu. ale už jsem z té funkce odstoupil. Ohledně Baskicka, Katalánska a podobně. Já přece musím respektovat ústavní pořádek v členských státech, eh, o tom vám nemohu odpovědět, protože eh, to jsou, prosím, komentář eh, s publikami o mikrofon nemohu vstupovat do diskuze, která se týká především eh, vnitrostátních orgánů, které byly zmíněny, musím respektovat. Ústavní pořádek, eh, tak jak je nastaven, musím respektovat eh, také rozhodnutí ústavních soudů, takže teď nemohu vstupovat do takovéto diskuze, která nás nejen nikam nedovede, Eh, ale navíc si eh, uvědomuji, eh, kam by to mohlo vést, takže o tom opravdu hovořit nebudu. Ohledně paktu stability řekl jsem, že bude aplikován tak, jak je a bude aplikován se zdravým rozumem a tak, jak je to patřičné s ohledem na hospodářství. Ano, co bylo tedy připraveno mezi vámi, jak se říká, že EPP je ta, ta, ten velký uh, kolos uh, úspor. Podívejte se, liberální politika, ale neoliberální část politiky je vedena především panem Šredrem a uh, Blairem. Já jsem vždy bojoval proti dereglementaci v pracovním právu takže jestli mi budete nazývat neoliberálem nebo konzervativcem, Prosím, komentář z publika mimo mikrofon. Ano, já jsem eh, zaznamenal levicové vlády, eh, eh, které se ve svém průběhu předtím mm, byly velice, mm, se řídily správně pravidly a Eh, vydali se různými cestami, ale opravdu já nejsem tím, kdo by vedl neoliberální politiku. Eh, opravdu budu muset odejít eh, a bylo to velice příjemné se s vámi setkat. Ještě jednou.